Všichni jste to obdrželi a ještě znovu dostanete. A nyní už přejdeme k pořadu jednání. Mám tu zatím pouze jednu změnu. Vy se hlásíte k pořadu jednání? Takže nejprve se projdeme pořád jednání a poté dostanete slovo. Změna se týká čtvrtka politické skupiny se dohodly, že název druhé rozpravy o případech porušení lidských práv demokracie a právního státu eh, ponese název Začení aktivistů za lidská práva v Zimbabve. Je to jediná změna oproti návrhu pořadu jednání. Má někdo nějaké připomínky, námitky? Pokud ne, konstatuji, že jsme se shodli na této změně pořadu jednání. Vše Ostatně bylo rovněž přijato. Paní Alfano k jednacímu, eh, respektive k pořadu jednání, prosím. Děkuji. Dovolte, abych využila této příležitosti a poděkovala vám a také svému poslaneckému klubu ALDE, protože 8. ledna a také 7. ledna náš parlament uznal potřebu um, připomenout si umrtí mého otce. Já chci poděkovat za to, že jsme se tady po dva dny takto připomněli jeho umrtí. Zapojili se do toho i ehm, zapojila se do toho policie, FBI a řada eh, italských eh, politických sil. Byla to věc, eh, která se objevila také v tisku v médiích a já Eh, bych se přála, aby kolegové, aby kolegové obdrželi soubor eh, v elektronické podobě soubor článků o mém které vyšly v tisku. Děkuji mnohokrát, paní Alfano. A dalším bodem je společná rozprava o zprávě kolegy Papastamkose.